Dobré ráno, dámy a pánové. Pustíme se do práce. Nejprve tedy eh, pořad jednání. Žádné změny eh, jsem nezaregistrovala, nebo návrhy na změny, tím pádem je to přijato. Eh, u bodu 2 vás odkazuji na Contnews, tam máte i jazykový režim. Jinak vám nemám co sdělit. Jako obvykle tato schůze je přenášena po celém světě po internetu. Teď vás poprosím, abyste si připravili hlasovací kartičky a půjdeme na bod 3 pořadu jednání. Kartičky tedy budeme tím pádem potřebovat, protože jde o program EU pr- o, proboj proti podvodům. Spravodajem je kolega Salafranka. Chcete slovo? Ano, děkuji. Jenom velice stručně. Chci říci, že se nám pracovalo velice dobře s kolegy, <coughs> kteří předkládali za různé politické strany pozměňovací návrhy a chtěl bych pouze upozornit, že 44, 45 a 36 Nemůžu je podpořit, ne, že bych nesouhlasil s jejich obsahem, ale kvůli tomu, že nezapadají do tohoto legislativního rámce. Jinak bych je samozřejmě podpořit eh, mohl takže myslím, že tímto už jsme připraveni k hlasování. Děkuji. Děkujeme vám a tím pádem jdeme hlasovat. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? No tak, dobře, ještě jednou. 44 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 45 pro? proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se. No, teď to mohu pouze odhadnout, jak jednotlivé frakce hlasují, takže 7 pro, ještě jednou proti, zdržel se. Tak, tedy elektronicky. Číslo 7 elektronicky. No a teď to, teď to bude, teď to bude. Děkuji, konec hlasování. Přijato. Velkou většinou. Číslo 8 pro. Proti. Stržel se. Přijato. 9 pro. Proti. Stržel se. Přijato. 10 pro. Proti. Stržel se. Přijato. 11 pro. Proti. Kontrola, kontrola jedenáctky. Asi přijato, ale je to takové nejednotné dnes. Konec kontroly. Je to přijato. 46 pro, proti, stržel se. Přijato. Buč 5 se nehlasuje. Číslo 12 pro, proti, stržel se. Přijato. 13 pro, proti, stržel se. Přijato. 14 pro, proti, stržel se. Kontrola. 14. Konec kontroly. Přijato. Kompromis 3. Pro. Proti. Stržel se. Přijato. 47 a 15 odpadají. Číslo 16 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 17 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 18 pro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 proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 50 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, kontrola 27. Kontrola čísla 27. Konec kontroly. Přijato. 28 pro. Proti zdržel se. Přijato. 29 pro. Proti zdržel se. Přijato. 30 pro. Proti zdržel se. Přijato. 30, eh, 51 pro. Proti zdržel se. Přijato. 31 pro. Proti kontrola čísla 31. Konec kontroly. Zamítnuto. 32 pro. Proti zdržel se přijato. 52 pro. Proti zdržel se přijato. 53 pro. Proti zdržel se přijato. 33 pro. Proti zdržel se přijato. 54 pro. Proti zdržel se přijato. 34 pro. Proti zdržel se přijato. 55 pro. Proti zdržel se přijato. 56 pro proti, zdržel se, přijato. 35 e, odpadá, buď 1 pro, proti, zdržel se, přijato, buď 2 pro, proti, zdržel se, přijato, číslo 1 pro, proti, zdržel se, přijato, buď 3 se nehlasuje, 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 37 pro, proti, zdržel se. Kontrola 37. Konec kontroly. Přijato. Buč 4 pro, proti zdržel se přijato, 38 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 1 pro, proti zdržel se přijato, 40 pro, proti zdržel se přijato, 41 pro, proti zdržel se přijato, 42 pro, proti zdržel se přijato, 3 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 2 pro, proti zdržel se přijato, pět pro, proti zdržel se přijato, šest pro, proti zdržel se přijato. A teď hlasujeme závěrečné hlasování o návrhu v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. A to bude jmenovitě, prosím pěkně. a je to 17 hlasy přijato 0 proti. Blahopřejeme panu zpravodaji. Tím se dostáváme ke stanovisku o SZP, financování řízení a sledování SZP. Spravodaj je kolegyně Schmidt, chce slovo, nechce slovo. Takže jdeme hlasovat. Návrh 16. Ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti, zdržel se. Kontrola druhé části, prosím. Kontrola druhé části. Druhé části návrhu 16. Konec kontroly. Zamítnuto. Číslo 17 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 18 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 19 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola devatenáctky. To přijato. Číslo 20 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, kontrola druhé části čísla 20. Přijato. 21 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 22 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 23 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 24 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 25 pro proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se. Kontrola druhé části. Konec kontroly, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 s ústní změnou. Nejsou námitky, takže kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 s ústní změnou. Nejsou námitky, takže kdo je pro? Proti, kontrola kontrola 33. Konec kontroly je to přijato. Číslo 2, co? Prosím? No nic. Číslo dvě, kdo je pro? A ah, pardon, to je staženo, trojka je také stažena, takže čtyřka, kdo je pro? Proti? Kontrola čísla čtyři. Kontrola čtyřky. přijato. 34 e, pro, proti, zdržel se, přijato. 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 odpadá, aha. Sedmička je stažena, osmička také, 36. Pro? Proti? E, kontrola 36. Konec kontroly. Přijato. 9 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 10 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 11 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 12 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 13 pro. Proti. Zdržel se. To je... Eh, no, zkontrolujeme, zkontrolujeme třináctku. Asi přijato, ale uvidíme. A ne, je to zamítnuto, ano. Stejný počet hlasů pro i proti. Takže 37. A teď nevím. Kdo je pro? 37. Proti? Zdržel se. Přijato. 14. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 15. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Závěrečné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to přijato. Velkou většinou blahopřeji s paní eh, zpravodajce. Teď se dostáváme k číslu 5. To je naše stanovisko eh, k strategickému plánování stanovení pravidel podpory pro strategické plány, již mají být vypracovány a tak dále a tak dále. Spravodaj je Joachim Celer, on si nemůže vzít slovo, takže jdeme hlasovat. Číslo 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. No, číslo 12, pro, proti, zdržel se, kontrola, čísla 12. Přijato. Číslo 13 pro, proti, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi. Můžeme to ověřit? Patnáct pro, proti, zdrželi přijato šestnáct pro, proti, přijato sedmnáct pro, proti, přijato 18 pro, proti drželi zamítnuto 19 pro, proti drželi zamítnuto 20 pro, proti drželi to je zamítnuto, ale to věříme 20. Je to přijato. 21 pro, proti drželi zamítnuto 22 pro, proti drželi přijato 23 pro, proti drželi zamítnuto 24 pro, proti drželi ověříme 24. Je to přijato 25 pro, proti přijato 26 pro, proti, přijato 27 pro, proti, přijato 28 pro, proti, přijato 29 pro, proti, zamítnuto 30 pro, proti, zamítnuto 31 pro, proti, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi zamítnuto 1 pro, proti, přijato 33 pro, proti, ověříme 33, Já eh, obvykle špatný knoflík to nemění hlasování. A já nechci měnit jednací řád. To je hod riziko. Povolání. Nemohu dělat výjimky. Kde jsme to byli? 33. 30, zamítnuto 34 pro, proti Můžeme to ověřit. 34. Zamítnuto. 35 pro, proti zdrželi přijato 37 pro, proti zdrželi zamítnuto 36 pro, proti zdrželi. Můžeme ověřit 36? to zamítnuto. 38 a 39 identické pro, proti, drželi. Můžeme to ověřit, 38, 39. Je to přijato. 40 a 41 pro, proti, drželi. Přijato 42, 40, 3 pro, proti, přijato. 44, 45 pro, proti, přijato. 2 a 46 pro, proti, přijato. 47, 48 pro, proti, přijato. 49 pro, proti, ověříme 49. to zamítnuto. 50 pro, proti, drželi. Také ověříme 50, je mi líto. Je to zamítnuto. 51 pro, proti, drželi, přijato. 52 pro, proti, drželi, zamítnuto. 53 pro, proti, zamítnuto 54 pro, proti, zamítnuto 3 pro, proti, přijato 4 pro, proti, želi přijato 55 pro, proti, přijato 5 pro, proti, přijato 56 pro, proti, zamítnuto 57 pro, proti, zamítnuto 58, dvě části, první část pro, proti, zamítnuto druhá část, pro, proti, drželi. Ověříme druhou část, myslím, že to je zamítnuto. Je to zamítnuto. 59 pro, proti, zamítnuto 60 Ústní pozměňovací návrh žádné námitky pro, proti zamítnuto 61 pro, proti zamítnuto 62 pro, proti zamítnuto 63 pro, proti můžeme ověřit 63. Přijato 64 pro, proti zdrželi zamítnuto 65 pro, proti, zdrželi zamítnuto 66 pro, proti, zdrželi přijato 67 pro, proti, zdrželi to zamítnuto 68 pro, proti, zdrželi přijato 69 pro, proti, zdrželi přijato 70 pro, proti, zdrželi, je to přijato. 71, 70 eh, ověříme. To přijato. 71 pro, proti, přijato. 72 pro, proti, můžeme také ověřit 72. Je to přijato. 73 pro, proti, zdrželi, přijato. 74 pro, proti, zdrželi. Můžeme ověřit 74? Je to přijato. 75 pro, proti, 76 pro, proti, přijato. 77 pro, proti, zdrželi, přijato. 78 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi, přijato. 81 pro, proti, zdrželi, Přijato. 82 pro, proti zamítnuto 83 pro, proti zamítnuto 84 pro, proti přijato 85 pro, proti přijato 86 pro, proti drželi zamítnuto 87 pro, proti zamítnuto 88 pro, proti, zamítnuto 89 pro, proti, zamítnuto 90 pro, proti, zamítnuto 6 pro, proti, ověříme 6, Je to zamítnuto 91 pro, proti přijato 92 pro, proti, přijato 93 pro, proti, přijato 94 pro, proti, přijato 95 pro, proti, přijato 7 pro, proti, ověříme 7, 8 pro, proti, přijato. 96 padá, 97 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, přijato. 98 pro, proti, želi, zamítnuto. 10 pro, proti, přijato. 99 pro, proti, zamítnuto 100 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Jmenovité hlasování na závěr, otevírám hlasování. Končím hlasování a tím je stanovisko přijato 17 hlasy proti jednomu. Gratulujeme zpravodaji. Tím se dostáváme k bodu 6. Můžeme pokračovat dál. Bod číslo 6. Vyšetřování provedené Evropským úřadem pro boj proti podvodům ve vztahu ve, ve spolupráci s Úřadem Evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování OLAFu. To je spolurozhodování, předloha komise. Já jsem zpravodajkou. Eh, máte tady zprávu tady asi 110 eh, pozměňovacích návrhů. Budeme o tom diskutovat. Já chci přivítat generálního ředitele, jeho, spotřeby, eh, jeho spolupracovníky. Máme tady také výbor. Pozvali jsme tedy mm, dohledový orgán, ale ty se dostaví jindy. Um, na pozměňova, s pozměňovacími návrhy víceméně souhlasím. Vzpomínám si na poslední revizi, která trvala o sedm let a já doufám, že tentokrát to členské státy stihnou rychleji, protože ten plán je, že relativně rychle po evropských volbách budeme pokračovat v trialogu. Můj návrh zprávy podporuje Um, základy um, nařízení, které by měly odpovídat hodnému eh, prostředí. a vítám také závěry z toho hodnocení z roku 2017, které je velmi důležité, um, protože velká část mých návrhů se opírá o eh, výsledky toho hodnocení. To hodnocení se mm, e, vlastně by znělo, že je třeba zvýšit účinnost vyšetřování, e, on-spot kontroly, vyšetřování členských zemích, zjednodušený přístup k bankovním účtům. To komise tedy navrhovala a já jsem to akceptovala. Každop... Také vítám zjednodušení a vysvětlení postupů. Měli jsme tedy workshop a k té otázce, zda je ten návrh dostačující, aby zajistil spolupráci, především užitečnost výsledku OLAFu, když ten evropský eh, prokurátor pověří OLAF. Tady komise problémy nevyřešila a myslím, že u toho tématu lessons learned, tedy z problému z minulosti, tak je tady třeba ještě na tom pracovat. Můj přístup eh, lze tedy schrnout takto ta pravidla spolupráce s evropským žalobcem doladili. Jsou tady pravidla, zjednodušená pravidla pro vyšetřování, lepší follow-up, vyšetřování follow up členskými státy a evropskými institucemi. Mm, to je trošku problém u juristického um, ke následné zprávě, když vůbec nedostaneme informace. Nezapomněla jsem tedy spor, na spor eh, s výborem do, do, pro dohled o tom, jak, kdo dostane jaké dokumenty a kdo ne. Takže teď jsou tady pozměňovací návrhy, které to vyjasňují. Pak jsou tady procesní práva dotčených osob. Eh, rozdíl mezi externími a interními šetřeními jsou eliminovány. To je asi nejrozho- nejvýznamnější změna z technických důvodů. To vyžadovalo hodně pozměňovacích návrhů, především články 3 a 4, ale mělo by to mít hranice. Eh, vyskytla jsem duplicitní předpisy a části textu jsem sloučila. Toto rozlišování mezi externím a interním má dobré důvody, už jsme to předkládali minule a nedostali jsme se dál jednání. Proč to tedy e, zrušit? Protože to rozšiřování externí jsou e, šetření, kde se to netýká Evropské instituce a interní e, to je vlastně přežité, protože mnoho mm, případů se týká obojího. Máme tady příslušný článek odpovídajícího nařízení řízení OLAF, aby bylo možné spojit oba postupy. Návrh komise sám se blíží, mm, již zbližuje pravidla pro interní a externí šetření. V článku 11.3 jsem ještě uvedla, protože jsem to považovala za důležité, také s ohledem na evropského veřejného žalobce, protože tato, tato rozdíly nejsou oprávněné. Máme jednotná pravidla pro všechny typy šetření a také to usnadní těm dotčeným osobám, aby věděli, jaká pravidla pro ně platí. Během vytvoření EPO se vlastně komplikuje, komplikují pravidla. Eh, takže eh, je to v případě podvodů i v případě eh, nesrovnalostí. Ehm, je, to také musí někdo dělat, takže to je složitější. Máme čisté, čistě řešení OLAFu na poput EPO a pak doplňkové šetření k vyšetřování EPO. A pak je to ještě složitější s tím interním a externím. Proto jsme o tom dlouho diskutovali a nakonec jsme se rozhodli snížit tu složitost a to z důvodu posílení procesních práv dotčených osob. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, také jsem ehm, vlastně vyjasnila postavení eh, kanceláře evropského poslance. Mm, to bylo, to se tam dostalo pozdě z důvodu zkušeností, už z, proces, z procesních důvodů tam již nebylo přijato, ale já jsem to tam teď podala. Byl to eh, pro ty dotčené osoby, Mám, eh, jsem, jsem tam napsala právo na eh, zohlednění v té, té zprávě OLAFu. Pak je tam návrh z roku 2014, tehdy komise um, předložila kontrolu, um, kde je možné eh, kontrolovat stížnosti během řízení. Teď jsem jí přiřadila tyto kontrolory k mm, dohledovému výboru. To je jediná možnost, jak může ten e, výbor zasáhnout do probíhajícího řízení. Jinak je omezené na uzavřená řízení. Pak jsem vytvořila možnost e, mm, stížnosti k mm, zneplatnění zprávy. Olafu, jaká pravidla tedy platí pro šetření ve formě delegovaného právního předpisu. Kolegyně Ayala Sanders si jistě vzpomene, že mm, pod, byl podán pozměňovací návrh napsat to, do toho nařízení. A ten způsob, mm, jak a co mají ti pracovníci dělat, že by se to mělo kodifikovat. Tak tady jsme řekli, že komise má tedy delegovaný předpis mm, na základě tohoto manuálu. A pak e, se podíváme, zda to schválíme nebo ne. Ale nemusíme do toho vstupovat. Další pozměňovací návrhy zrušení investigativních priorit a IPP. Když jsme viděli tedy ten dialog s Olafem, tak to bylo vždy velice byrokraticky náročné, lepší přístup k informací, to se týká článku 5, 6 a 15, 17. Lepší sledování doporučení generálního ředitele členskými státy, instituce i POAS, rychlejší uzavírání šetření po 12 měsících musí Eh, úřad jednat tedy s tím dohledovým výborem. Pak eh, přípustnost eh, zprávy OLAFu v soudním řízení v členských zemích, co tedy požadovat, lepší spolupráce s EPO a udělování absolutoria generálnímu řediteli OLAF, podobně jako EPO. Prosím, to neberte osobně, ale v posledních letech jsme viděli, že by to bylo rozumné. Dále 13. Eh, únor 2. 14 hodin je lhuta pro pozměňovací návrhy, pak se bude eh, hlasovat v březnu a v plénu v dubnu a já se pokusím ještě uspořádat schůzku stínových zpravodajů, abychom ještě mohli vyjasnit některé voty, které vám leží na srdci. To je tedy k mé zprávě, omlouvám se, že jsem mluvila tak dlouho tedy stínový zpravodajové se vezmou slovo. Kolega Kohn, prosím. Já ja, würde das Wort gerne nehmen. Vielen Dank. Ano, já si slovo vezmu rád. Děkuji paní předsedkyně za detailní zprávu a za pečlivou přípravu. To, co navrhujete, mohu z větší části podpořit. Je důležité, abychom pro ta následná opatření Eh, zlepšili podmínky jak na národní, tak na evropské úrovni, tak aby byly zlepšeny ty záruky, zejména co do spolupráce s EPPO. A měli bychom se také vyhnout překryvům mezi EPPO a OLAFem, mezi jejich prací tedy. A příslušné důkazní materiály musí být eh, jaksi použitelné na obou místech. Jsem ale nespokojen s těmi pravidly co do toho, co s těmi členskými státy, které se nebudou EPPO účastnit. Je potřeba, abychom pro ně našli co nejjasnější pravidla. Aby eh, ty postupy byly právně jisté. To je, myslím, velice důležité. A i zde potřebujeme zajistit co nejlepší následnická opatření. A co se týká eh, té kontrolní funkce dozorčího výboru, tam mi není úplně jasné, jak ta jak ten kontrolor, když nemáme žádné, když nemůže učinit žádné závazné návrhy, jak bude zejména ve sporných případech dále postupovat. O tom bychom také měli mluvit. A e, do jaké míry pak e, budou muset být rozšířeny kompetence toho dozorčího výboru. To jsou, myslím, nejstěžejnější body, o, který, o kterých musíme hovořit, ale také e, otázka vynětí eh, europoslanců z působnosti OLAFu. Já jsem u toho posledně nebyl, ale eh, mluvili jsme s paní Alazendro o tom, že to je potřeba řádně eh, spravit. A pak bych chtěl zmínit ještě DPH a podvody na DPH a finanční zájmy EU. Rád bych, aby to sem bylo zahrnuto. A navrhl bych, že při evaluaci nařízení o OLAFu bychom eh, měli toto celé napasovat na EPPO a po pěti letech eh, to učinit předmětem přeskumu, abychom eh, případně mohli jaksi změnit ty jednotlivé stavební kameny celého systému. Samozřejmě, pak budeme muset ještě upravit pár formulací, ale každopádně to zvládneme a těším se na další spolupráci. Děkuji, ano, to s tou evaluací, to je skvělý nápad, jak jsem na to jen mohla zapomenout. Kolega Stás. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Několik málo poznámek. Myslím si, že ten návrh od komise je dobrý. Je vyvážený, zejména ta vazba mezi Olafem na straně jedné a úřadem Evropského žalobce EPO na straně druhé. Je potřeba vyjasnit jejich vztahy a myslím si, že i vaše zpráva, paní Gresle, je velice kvalitní. Jsou tam eh, zvláště eh, tři velice důležité body. Jednak většina toho návrhu je inspirována současným eh, nařízením o OLAF eh, a o evropském eh, kontrolorovi. Takže s tímto souhlasíme. Pak je tam druhá důležitá otázka, a to je zrušení rozdílů mezi vnitřními, interními a externími vyšetřováními. Tady je ovšem potřeba říci, že ta váha OLAFu musí být u interních vyšetřování zachována. To je pro nás velice důležité. A za třetí, myslíme si, že zavedení stanové povinnosti, aby Olaf zašel, začal vyšetřovat jakýkoliv případ korupce či podvodu, tato povinnost samozřejmě musí zůstat. Pak je tady celá řada dalších otázek, které vyvstávají. Tak například já nabývám dojmu, že problémy, které OLAF měl v minulosti, eh, z těch je potřeba se opravdu dobře poučit. Současný, i, současný ředitel i budoucí ředitelé OLAFu jsou ale eh, jaksi v takové svěrací kazajce a myslím si, že ten text je proto potřeba trochu upravit. Pokud jde o poslance Evropského parlamentu, a další e, osoby jako akreditovaní asistenti. Je tady otázka jejich vyloučení z trestně právních e, vyšetřování. My za zelené musím říci, že máme s tímto ustanovením problém. Nechci spochybňovat statut poslance Evropského parlamentu, ale pokud něco spáchá buď to poslanec nebo akreditovaný asistent, tak si myslím, že bychom zacházeli příliš daleko, kdybychom nedovolili Olafu zasáhnout. To je tedy stručné schrnutí našich poznámek. Kolegin Novakov. Kolega Novakov. Eh, alespoň tady žádného dalšího stíného zpravodaje nevidím, takže pan Novakov. Děkuji. Já vítám jak tuto zprávu, tak návrh Evropské komise. Eh, v posledních několika letech eh, si celá řada členských států a občanů uvědomuje, že OLAF je agentura, která dokáže odhalovat chyby a nedostatky v evropském financování a následně navrhovat účinná opatření. Ale my víme, že kapacita této agentury by mohla být ještě lepší, bylo by možné ji rozšířit. Efektivita úřadu OLAF by určitě mohla být zlepšena oproti té situaci v posledních několika letech. My jsme tady diskutovali o problémech, s nimiž se úřad potýkal a nyní vidím, že eh, společně s úřadem EPO orgán OLAF by mohl najít lepší způsob, jak ochránit prostředky evropských daňových poplatníků. Takže pokud jde o Evropský parlament a návrh Evropského parlamentu, tak se domnívám, že je potřeba jít v diskuzi do větší hloubky. Nicméně z hlediska každodenního fungování OLAFu si myslím, že můžeme návrh komise podpořit a můžeme najít i jiné způsoby, jak by úřad mohl zasahovat do vyšetřování v jednotlivých členských státech, tak aby všichni ti, kdo zneužívají evropských prostředků, byli účinně odhaleni a byli přinuceni k vrácení všech prostředků ať už prostřednictvím Evropského soudního dvora, protože vyšetřování často přinášejí konkrétní výsledky, ale pak se ukazuje, že členské státy se doporučeními OLAFu neřídí a to se občanům velice obtížně vysvětluje. Takže podporuji to, že bychom posílili pravomoci OLAFu a myslím si, že OLAF má eh, do budoucna potenciál rozšířit své pravomoci, zejména pokud jde o Eh, spolupráce s dalšími orgány, včetně eh, EPO. Takže děkuji, těším se na hlasování a pozměňovací návrhy k této zprávě a věřím, že se nám podaří dokončit zprávu ještě v tomto mandátu, aby parlament okamžitě mohl zahájit trialogy. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkujeme. Tak, další žádosti o slovo nemáme a proto bych dala slovo... A ne, ne, ne, ne ještě Ines. Děkuji, paní předsedkyně. Tak zaprvé bych vám chtěla poděkovat za veškerou eh, práci. Víme, že musíme vše skončit ještě v tomto mandátu, pokud chceme stihnout eh, zorganizovat eh, trialogy jsou tady záležitosti, které si myslím, že bychom ještě měli dále rozpracovat a jsou součástí našich společných úvah, které tady již proběhly. On už to dobře nastínil pan Kon. Jsme v takovém přechodném okamžiku od eh, EPO novému OLAFu, můžeme-li to tak říci, takže je potřeba, abychom si tam zachovali tu přeskumnou doložku a měli možnost eh, reagovat na případná pochybení. Jinak souhlasím s panem Stajesem, že toto nařízení přichází v okamžiku, kdy jsme byli svědky konfliktních situací v minulosti ve vztahu k OLAF a tak si myslím, že teď je potřeba eh, podat některé pozměňovací návrhy, konkrétní návrhy, znovu se zamyslet nad tím, nakolik je potřeba to duo OLAF a dozorčí výbor eh, jak to nastavit, jak zajistit jejich lepší soužití a spolupráci v oblasti boje s podvody, protože to je ten základní účel toho dozorčího výboru, aby zajišťoval nezávislost OLAFu při vyšetřování vůči komisi i dalším orgánům či institucím. Pak je potřeba zajistit procesní záruky pro vyšetřování. OLAF eh, je v té situaci, kdy máme ten známý manuál a kdy ty procesní záruky narážejí často na, na problémy, respektive vyšetřovatele OLAFu narážejí na problémy v oblasti procesních záruk. Takže v tuto chvíli si myslím, že je velice důležité abychom prohloubili některé části návrhu, které se týkají spolupráce mezi OLAF a jeho dozorčím výborem. Jsme v takovém přechodném období, jsou tady určité šedé zóny, kdy EPO může rozhodovat eh, a v určitých oblastech zase může rozhodovat eh, i, i OLAF. Dochází tady k určitým šedým zónám či překrývání, už o tom hovořil pan Kon. Takže tady je potřeba, abychom se nějakým způsobem shodli na jednotném postupu. Chceme, aby dozorčí výbor fungoval dobře, nechceme vytvářet eh, žádné nové eh, orgány, tak musí být eh, schopen, schopen určité arbitráže, abych tak řekla, tedy zajištění toho, že Olaf, Olaf může vykonávat řádně všechny své pravomoci a že nedochází ke střetům mezi Olaf a EPO, pokud jde o jejich mandáty. Takže nad tím se musíme zamyslet, zajistit zamyslet se nad tím, jak naformulujeme mandáty. Vím, že jsou to věci velice komplikované, proto je potřeba to správně nastavit, včetně toho mandátu dozorčího výboru. A OLAF, aby fungovalo dobře to soužití a spolupráce mezi OLAFem jako takovým a jeho dozorčím výborem. Musí být úplně jasné, kde jsou eh, limity a jak jsou nastaveny pravomoci. V tuto chvíli je dozorčí výbor spíše v nejisté situaci, takže je potřeba jeho mandát posílit. Dále je potřeba tam, pokud to bude potřeba, mu do budoucna přidat některé nové úkoly, včetně té zmiňované arbitráže. Aby zůstal tento výbor, abychom nemuseli vymýšlet eh, žádný nový orgán, ale je potřeba dobře nastavit podmínky pro fungování tohoto výboru. To si myslím, že je potřeba napravit, protože ta současná situace je nestabilní, nejistá s panem ředitelem Vitalou, tedy budeme, Italou, budeme muset pracovat na, na vyjasnění těch šedých zón. Musíme nastavit jasné procesy, aby nedocházelo k interním konfliktům a bitvám mezi jednotlivými orgány. Takže v tom můžeme sehrát, myslím, velice důležitou roli my jako parlament. A pokud jde o vztah s Evropským parlamentem a nejenom s parlamentem v oblasti procesních záruk, tak ty je potřeba od samého začátku posílit. Vy už jste to říkala těmi delegovanými akty, abychom zajistili transparentní právní ošetření procesních záruk. Dále potřeba projistnit projasnit, co se dělat může, co se nesmí už dělat. Ta kultura vyšetřování a povaha vyšetřování OLAF je trochu jiná, než jsou vyšetřování na vnitrostátní úrovni. A v této souvislosti jsou tak důležité ty procesní záruky pro všechna vyšetřování a vyšetřovatele. Do budoucna se tak můžeme vyhnout eh, řadě Eh, obtíží ve vztazích mezi jednotlivými institucemi, včetně Evropského mm, parlamentu. Víme, že v těchto vztazích jsou často politické eh, prvky, které vstupují eh, do hry. S panem Kónem pracujeme na vylepšení tohoto textu a věřím, že se to podaří, protože ten návrh je velice dobrý. Děkuji. Ja, vielen Dank. Jetzt... Děkuji mnohokrát. Tak teď už žádné další žádosti o slovo nevidím, takže pan generální ředitel má slovo. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci. Já jsem velice rád, že mám dnes možnost vystoupit ve vašem výboru a chtěl bych poděkovat paní Gresle, zpravodajce, za, za komplexní zprávu. Je to zpráva k tématu velice důležitému. Jako generální ředitel úřadu OLAF si velice cením vašeho zájmu o efektivní fungování vyšetřování OLAF a za vaši upřímnou snahu tato vyšetřování zlepšit pozměňovacími návrhy k vaší zprávě. Evropský parlament a komise mají stejný cíl lépe ochránit rozpočet EU. Já jsem velice rád za vaši podporu, za to, že se snažíte posílit efektivitu orgánu OLAF tím, že mu dáte lepší pravomoci napříč členskými státy a i v řadě dalších oblastí, jako je například přístup k informacím o bankovních účtech a nebo pokud jde o mandát OLAF vyšetřovat podvody na DPH. To jsou nejožehavější záležitosti, které teď eh, jsou důležité pro úspěch OLAFu. Dále bych chcel, chtěl zmínit pozměňovací návrhy, které předkládáte, abyste posílili efektivitu vyšetřování. Například pokud jde o záležitosti, které se týkají používání eh, soukromých eh, prostředků, preventivních opatření či následných doporučení nebo následných opatření po doporučeních. Mezi těmito pozměňovacími návrhy, které se týkají efektivity, je zřejmě nejdůležitější ten, který hovoří o zrušení rozdílů mezi vnitřními a externími vyšetřováními. Tato změna um, se by znamenala řadu úprav v celém nařízení a je potřeba to velice pečlivě zvážit, eh, jednak z hlediska dopadu těchto úprav a také z hlediska časového rámce, který máme k dispozici pro schválení návrhu. Dále jsem také zaznamenal, že žádáte ve své zprávě procesní záruky, silné procesní záruky a také eh, možnost přeskumu zpráv OLAF. Například vaše zpráva uvádí, že OLAF, když podporuje EPO, by měl používat eh, procesní záruky, které jsou eh, uvedeny v EPO. Tyto změny by se těžko slaďovaly s logikou původního návrhu komise, který nějak nemění základní podstatu věci, tedy že OLAF vydává doporučení a ta rozhodnutí nejsou závazná. Provádí administrativní, tedy ne trestně právní vyšetřování. Tyto pozměňovací návrhy, které navrhujete, by skutečně znamenaly zásadní změnu v tom, jak OLAF funguje a mohly by být eh, součástí eh, nějakého komplexnějšího, vyváženého balíčku, kam by spadaly pravomoci OLAFu, zpráva OLAFu a přípustnost eh, důkazů, které OLAF schromáždí. A to jsou reformy, které komise zamýšlela až v druhé fázi přeskumu rámce pro OLAF. A na závěr ještě lepší ochrana finančních zájmů Unie. Ta bude záviset na úzké a vzájemné spolupráci mezi OLAFem a EPO. Já oceňuji upřímný zájem o dobré vztahy mezi EPO a OLAFem jak o tom hovoří vaše zpráva. Ale takovéto vztahy eh, neznají, neznamenají, že jedna instituce by měla mít možnost nekonečně blokovat druhou instituci. Proto bychom byli rádi za nějaký jasný časový rámec, abychom se eh, takové, eh, takovému mrtvému bodu vyhnuli. Ještě bych chtěl říci, že komise se těší na diskuze o celé záležitosti s vaším parlamentem i s parlamentem v příští mandátu, ale kdyby došlo k nějakému delšímu spoždění, tak by to poškodilo budoucí spolupráce, spolupráci s EPO a také lepší ochranu evropského rozpočtu. Evropská komise chce dokončit reformu nařízení OLAF ještě do roku 2020, eh, od kdy začne fungovat EPO. Proto bych byl rád, kdyby eh, jste na to ve svém výboru mysleli a soustředili se na to v této fázi. Soustředili se na to, co udělat v krátkodobém hledisku, abychom eh, zlepšili poslání OLA v oblasti ochrany evropského rozpočtu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Auch für die, für die Ehrlichkeit. Děkuji, děkuji za Eh, přímnost. My se známe ehm, to dlouho a také Olaf známe dlouho, známe problémy. Teď jsou tady dvě možnosti. Buď eh, je odložíme dál, anebo něco uděláme. Já jsem se pokusila o pár věcí, pár věcí prosadit a chci říci, že máme problém. Máme problém, který je velice obtížné řešit. Každý pozměňovací návrh má dvě strany, musíme to zvažovat. Jako, jakým směrem se raději vydat. Ale je to vždy tedy takový, eh, takové rozhodování mezi špatným a ještě horším. Máme tedy um, různé úvahy, když vidím, co dělá rada. My jsme chtěli mít eh, tedy společné stanovisko před radou, rada něco udělala a vlastně vyškrtal návrh komise a my ho tam zadáváme. Není to zrovna skvělý základ, ale eh, když také nic nedostaneme od rady, tak musíme každý pokrok eh, Mm, dojednávat s členskými státy, to nebylo hezké minulé a není to hezké ani nyní. Já jsem připravena postupovat rychle, když to komise připraví a zváží kompromisy toho, co chceme my a co chce rada, tak je to pak všechno dobré. Ale kompromis um, nemůže být, že um, ten návrh komise půjde pryč. K otázce imunity, protože to je důležité pro kolegy. Není to tak, že by OLAF zkoumal cestovné náklady. Když parlament řekne, že se mu zdá, že eh, je mm, poslanec spáchal podvod předložením cestovních nákladů. Mm, já nemám žádné podklady k cestovnému, protože všechno odevzdávám parlamentu. Parlament a Olaf k tomu má přístup. Co my nechceme, je politické, dělat z toho mm, politický případ v těch kancelářích poslanců. To nechceme. Co se týče kanceláře poslance, tak musí nejprve být zrušena imunita na národní úrovni. A tam může pracovat OLAF, ale bez toho to je nemyslitelné, aby se něco dělo v našich kancelářích. Já vím, že tady jsou různé názory. Já navrhuji, abychom o tom hlasovali. Pro nás v Německu je to nemyslitelné, aby takové mm, šetření probíhalo, ale ty podvody s cestovním a účty to ehm, Mm, to jsou všechno dokumenty, které jsou k dispozici. Mm. Eh, dali jsme tedy kontrol hm, právo, když něco ověřují, tak to tedy jaksi vnutit generálnímu řediteli. A je to také změna toho, co bylo v návrhu komise eh, z roku 2014. Já jsem se pokusila vlastně kopírovat eh, rady jiných, protože si myslím, že se obtíž, nacházíme v tak obtížné situaci, že mám určitou pokoru tady a nechci prostě tam do toho napochodovat jak slon v porcelánu, ale ty zkušenosti za posledních pět až sedm let eh, ukazují, že je třeba několik věcí vyřešit, protože to nemůžeme nechat jenom generálnímu řediteli Olafovi, který má velice silné postavení, generální ředitel Olafu v celém tom řízení má všechny vlastně nitky v rukou. Je to velká moc. Žádný jiný generální ředitel nemá tolik moci jako generální ředitel OLAFu. A eh, ale je nutné, aby tam kdy byl alespoň někdo, s kterým se musí, s kterým musí jednat, ale aby to nebylo jenom spory. Já jsem se pokusila, aby to bylo personálně nezávislé, hmm, protože to musíme Eh, napsat do toho nařízení. My jsme se pokusili ten problém vyřešit. Zda tím nevytvoříme jiné problémy, to ještě nevíme. A proto věřím, že to je šance. Um, dále delegovaný právní akt. Přenesené pravomoci. Tady je Eh, Olaf má tak dobré pozici jako nikdo jiný, že musíme kodifikovat postupy. Právě tyto nadnárodní postupy tady Olaf je jediný, kdo vůbec může něco říci. Takže když se, když je možné, když někdo může kodifikovat postupy, tak je to Olaf. A v této oblasti vlastně stojíme před dalším krokem europeizace a můžeme to úspěšně europeizovat, když budeme mít hodné postupy. Já jsem před několika lety uspořádala slyšení. Um, a tam bylo řečeno, že bychom zůstávali právnicky ve středověku a pak bychom eh, nebyli schopni řešit problémy, které nevyřeší státy sami. Musí tady být jasné možnosti, musí být postupy efektivní, musí tam být obrana. E, já si vzpomínám jeden příklad v Belgii, e, pak mm, e, se dali, který se jí doposud nedostal ke soudu. Ještě to tady není u soudu. Co, jak to tady vypadá v případě běžných občanů? pak ta šedá zóna. Máme tak mm, tolik tedy šedých zón. A já vím, že to nestačí, ale abych, že bychom to celé zlepšili, je mi líto, ale já to prostě teď lépe neumím. Kolega Stás. Děkuji. Paní předsedkyně, pokud dovolíte, tak já bych se ještě vrátil k té otázce pravomocí, které by Olaf měl pro to, aby mohl provádět administrativní vyšetřování vůči poslancům Evropského parlamentu a akreditovaným asistentům. Vy jste říkala, že je nemyslitelné, eh, aby lidé takto nakráčeli do kanceláří poslanců, ale vždy tomu tak eh, v minulosti bylo. Byly případy, kdy bylo jasné, že nějaký poslanec například si najmul někoho jako akreditovaného asistenta a ten člověk ale ve skutečnosti pracoval pro svou politickou stranu, což bylo jasně v rozporu s pravidly a statutem akreditovaného asistenta. Kdyby tedy takto OLAF prováděl administrativní eh, vyšetření na základě třeba anonymního udání nebo jiného podezření. Zkrátka, myslím si, že OLAF by měl mít příležitost vyšetřovat celou řadu záležitostí, které se týkají europoslanců. Co je na tom špatného? V některých členských státech poslanci vnitrostátních parlamentů jsou možná chráněni nějakým jiným způsobem, ale zase na druhé straně, tak to je to jediný způsob, jak eh, skutečně umožnit řádné vyšetření, tak proč se zbavit takové možnosti? Olaf by měl mít možnost sám rozhodnout, zda je takové vyšetřování potřeba, anebo není, a zda skutečně došlo k nějaké zásadní záležitosti. A pokud všem k něčemu takovému pak dojde, k nějakému zákroku, tak by o tom měl vědět eh, předseda parlamentu nebo generální tajemník. Samozřejmě by neměli mít možnost nakráčet do té kanceláře jen tak. Vše by mělo být samozřejmě řádným způsobem regulováno, ošetřeno, měla by tam být eh, povolení, předchozí svolení generálního tajemníka předsedy parlamentu. Ale přesto si myslím, že by se to mělo nějakým způsobem umožnit. Řádným způsobem naše názory se na to mohou různit. Já jsem jenom chtěla říct, jaký názor mám já. Děkuji. Štechovský, bitte. Pan Zdechovský. Barte, já velmi často s tebou souhlasím, ale tady já nevím, teda já nevím, jestli si to nepředstavuješ jako nějakou detektivku, že Olaf veme černé kukly, vběhne do parlamentu, zakřičí, já jsem Olaf, kdo je víc, ukáže průkazku a půjde do kanceláře. Teď to je blbost, když vyšetřuje někdy nějakýho, jestli je akreditovaný asistent nebo není akreditovaný asistent, tak proč by měl chodit do kanceláře europoslance? Jako jestli ho tam nejde, nebo já nevím ten důvod, jo? jestli bys to mohl třeba nějak trošku vysvětlit nebo rozvíst. Já si myslím, že OLAF má právo nás vyšetřovat. Když udělám podvod, má právo tady autoritu vyšetřovat. Ale možná jsme si nerozuměli, nebo jsi nerozuměl tomu, co říkala Inge, že vlastně je spíš v tom způsobu jakoby provedení ať nechá Olaf předložit poslance veškeré důkazy, ať klidně provede šetření, ale já jenom trošku jakoby říkám, aby jsme z toho nedělali nějakou kovbojku nebo nějaký jakoby se nechci se bránit, moje uh, účty a všechny věci si můžeš kdykoliv jít zkontrolovat, otevřu ti dveře, ale jenom pro to samotné vyšetřování uh, konkrétní, tak uh, je strašně důležitý, jako jakým způsobem bude prováděno. A myslím si, že daleko lépe je prováděno, když ho někdo provádí na základě vyžádaných dokumentů, po případě vyslechne toho poslance, ale k tomu nepotřebuje chodit do jeho kanceláře. Toho si může pozvat pozvat eh, do kanceláří OLAFu. Tak jenom možná z tohohle, z toho, jakoby technicky jsem to nepochopil, jak by to mělo probíhat. Also, nehmen wir mal an. No, podívejte. Eh, řekněme, že eh, jsem od někoho získala důležitý dokument a s tím dokumentem pak mohu pracovat. A pak Olaf se pokusí ten dokument získat zpět a půjde do mé kanceláře. To znamená, že eh, práce nás jako poslanců tou, pra, tou činností bude zasažena. O to jde. Ty postupy Olafu proti některé frakci nebo jejím zaměstnancům, to může probíhat bez vstupování do kanceláří. Dlouhá léta to bylo tak, že Olaf eh, do kanceláří chodil jenom tehdy, když poslanci souhlasili. Eh, pane generální řediteli, opravte mne, pokud eh, to tak není, ale v tom případě byla sebrána kopie harddisku a pak byly potřeba další informace od poslanců, protože práce jednoho poslance souvisí s prací všech poslanců, že ano? A já považuji záležitosti europoslanců za hodné ochrany, protože jsou to politici, a věřím, že je potřeba chránit i práci těch politiků, se kterými nesouhlasím. Asistenti mohou dělat, eh, co chtějí, to musí být eh, samozřejmě průhledné. Otázka přítomnosti asistentů v kanceláři, to <laughs> asi není něco, co může Olaf kontrolovat, jestli tito lidé pracují nebo ne. na to asi není žádná judikatura. Eh, zda je to správně nebo ne, to je druhá otázka samozřejmě. Ale všechno to lze zkontrolovat eh, bez vstupu do kanceláře přes systém takových těch parlamentních badgeů, že ano. A eh, podobně lze kontrolovat, zda ty lidi jsou tady nebo jsou třeba v hlavních městech v členských státech. A k tomu není potřeba vstupovat do kanceláří. Eh, když teď tak o tom přemýšlím, tak teď ten celý příběh s těmi penězi za pozměňovací návrhy, tam musím říct, z hlediska evropského, tam bych tu funkci Olafu nedovedla asi úplně pokrýt. Já nevím, když dostanete peníze za pozměňovací návrhy, to je asi korupce, že ano. Takže v tom případě to spadá jaksi do národní legislativy, protože za to velice často národní legislativa odpovědná je. Já bych to tedy neviděla vůbec tak dramaticky. Eh, řekla bych, že práci poslanců je potřeba chránit, ale zároveň eh, je potřeba umožnit práci těm, kteří tady mají nějak pracovat. To znamená, Olaf musí mít možnost kontrolovat, já nevím, cestovní podklady a tak dále a tak podobně, protože jinak nemůže vykonávat svou práci. Eh, co se týká našich kanceláří, no to by pravda bylo něco úplně jiného. E, tím by šlo i agitovat, že ano? Protože já jsem jednou také byla pozvána na kobereček, protože jsem psala zprávu, kterou jsem psát neměla. Ano. Já jsem napsala tehdy dopis, děkuji vám za pozvání, nepřijdu. Takže e, já si myslím, že tady by se pak tak jako změnila, změnilo to, že bychom už vlastně nebyli rovnocenými partnery. Já jsem eh, tehdy nebo respektive eh, zpráva parlamentu tehdy na základě této mé zkušenosti učinila určité kroky. Já si myslím, že by bylo dobré, eh, protože rada bude jistě blokovat, bude váhat a tak dále, že by bylo dobré to s nimi probrat a zeptat se jich, jakou cenu za něco takového budeme muset zaplatit. Samozřejmě nebudeme to chtít za každou cenu, ale z našeho úhlu pohledu by bylo rozumné, a tak, tak jsme to slyšeli i teď, protože máme platná pravidla mezi parlamentem a Olafem. Možná bychom mohli poprosit pana generálního ředitele Itala, aby k tomu zaujal nějaké stanovisko. Jak by to bylo s těmi možnými postupy, vyšetřovacími postupy vůči europoslancům? Máte pocit, že můžete dělat vše, co máte dělat? Protože um, upřímně řečeno, já bych nerada, aby někdo chtěl kopii našich harddisků. To vůbec ne. Ale pane generální řediteli, poprosíme vás o vaše vyjádření, když budete tak hodný. Děkuji. Samozřejmě toto je velice politická otázka. Jak to tam bude naformulováno, ale tak jak to je teď, tak já chápu, že v minulosti se to stalo, ale v posledních letech Olaf nikdy nevstupoval do kanceláří nikoho. Vždy jsme pozvali eh, ty lidi naopak, aby přišli k nám a eh, požadovali jsme od nich dokumenty. My jsme eh, s generálním tajemníkem Klausem Vele začali diskutovat o pracovním aranžmá mezi Olafem a parlamentem a o toto tam také jde Nevím, jestli je úplně potřeba tento pozměňovací návrh k nařízení, protože tak, jak to čtu teď, tak eh, to není tak úplně jasné, že se to týká pouze kanceláří. To je totiž takový složitý postup, který by mohl způsobit, že pak vlastně poslance nebudeme moci vyšetřovat nikdy protože budeme muset žádat národní orgány, aby nám schválili, že budeme vyšetřovat europoslance, ačkoliv budeme mít spoustu důkazů třeba o tom, že došlo k nějakému podvodu nebo něčemu takovému a těch případů je poměrně dost. Takže pokud chcete to mít takto, tak to musí být naprosto jasně formulováno, že to znamená pouze, skutečně pouze kanceláře, ale že nám to zajistí, že budeme moct získat dokumenty a všechno to ostatní. Tak, jak to je teď, no o tom si úplně e, jistý nejsem. Možná to bude pro vaši diskusi s radou. Zdá parlament eh, je jaksi jedinou institucí, kde můžeme někoho vyšetřovat, eh, když jsou takto jasné důkazy. Ale jak říkám, je to velice politické téma a pokud eh, půjdete touto cestou, musí to být podle mě velice jasné, velice jasně formulované. Tak, jak to je napsáno teď, já si tou jasností jistý nejsem. Děkujeme vám za upozornění. My to ještě rozpracujeme, abychom jasně řekli, co tím vlastně máme na mysli. Ono, samozřejmě všechno je problém, že toto je také předjezdcem v oblasti, kde jsme zatím vlastně vůbec nic neměli, takže musíme eh, postupovat opatrně a co nejjednoznačněji a já sama za sebe jsem odhodlána to také učinit. Včera se hovořilo, včera hovořil jeden můj kolega s Olafem ve svých návrzích, totiž pokládáme otázku, jak rychle musí EPPO reagovat, když Olaf o něco požádá. V tom návrhu komise je deadline nějakých pár dní, možná však EPPO bude potřebovat více času, takže já nevím, jestli je dobré mít nějaký termín pro celý ten případ, ale uvidíme, co tam ve finále ještě napíšeme, takže k tomu také budu mít nějaké poznámky. Takže děkuji. My se pokusíme uspořádat schůzi stínových zpravodajů. Stínoví zpravodajové mi budou muset říci, jak se jim to bude hodit a poté uvidíme, jak se nám podaří tu věc co nejrychleji dotáhnout do konce. Děkuji vám srdečně za debatu a ráda bych vám řekla, že to, co z toho teď vyjde, je velice důležité pro úči, účinnější, účelnější práci Olaf, Olafu a vůbec eh, jednodušší, lepší práci Olafu. Takže my chceme, aby podvody nevyhrály, chceme, aby vyhrálo právo, ale za tím účelem musí právo postupovat podle práva. Takže děkuji vám za debatu, tím jsme vyčerpali tento bod. Děkujeme vám, pane generální řediteli, i vašim kolegům, že jste přišli, budeme nadále v kontaktu. A tím se dostáváme k na, eh, bodu pořadu jednání 7, což byla cesta delegace výboru KONT na Slovensko. Eh, delegaci vedl kolega Von, protože já jsem se zasekla ve Varšavě, takže děkuji panu Vonovi za to, že to vzal eh, na sebe. Děkuji všem, kteří tam jeli, byla to velice důležitá cesta. Kolega Von dostane slovo, aby nám zprávu představil. Yeah, <clears throat> yeah, thank you, Chair. Uh, like you, can I thank everyone who uh, went on the delegation and three of the colleagues. Mm, děkuji. Já chci poděkovat kolegům Tomášovi a Ivanovi za to, že přišli, jeli na tu delegaci a jsou na dnešní schůzi. Pokaždé, když tento výbor má delegaci, tak jsou to obvykle zajímavé eh, delegace. A toto nebyla výjimka. Každopádně to vzbudilo velký zájem na Slovensku ze strany médií a samozřejmě následovalo to po vraždě eh, novináře a jeho partnerky. Eh, který vyšetřoval podvody související s evropským rozpočtem a způsobem eh, vynakládání zemědělských fondů. Eh, mm, vy jste tam nebyla, předsedně, a zemědělci, když jsme tedy jeli na jednu z těch farem, tak tam byly velká hesla, kde bylo napsáno, prosím, pomozte nám, paní Gresle. Takže já jsem Ehm, se cítil trošičku miný eh, tím, že, jsem, že jste tam nebyla. Byla to jenom několika denní delegace, ale intenzivní. Měli jsme řadu jednání s různými zemědělci, farmáři. To byla jedna z prvních věcí, která nás překvapila, že tam že tři skupiny farmářů se nechtěli scházet společně, chtěli zvláštní schůze a na těch zvláštních schůzích byla v podstatě eh, bylo to to, to samé, na co si stěžovali. Hlavní stížnost byla, že nemohli žádat o přímé platby zemědělské, protože e, o ně žádali velké e, společnosti, tedy podvodně e, si nárokovali přímé platby z EU. Také jsme slyšeli o zastrašování zemědělců, včetně fyzického násilí. Viděli jsme fotografie i důkazy. Také mladý farmář, který byl velice emocionální, který řekl, že se rozhodl, že nebude, že chce být tedy zemědělec a vzhledem k problémům s přímými platbami nebyl schopen se vydělat na uživit, se uživit, takže on skutečně se rozbrečel, když nám dával ty důkazy. Takže e, v hlavní program byla duplicita těch e, nároků, o tom jsme mluvili, ale byly tam i další problémy. Zastrašování, zemědělců a s tím souvisela role policie, kde byly tvrzení, že policie nejednala proti těm, mm, co páchali um, ten trestní čin zastrašování. Bezpečnostní služby, eh, byly zaměst, které zaměstnávají velké firmy a mají i vazby na vládu. A také tam mm, šlo tedy o roli eh, státních zástupců, kteří to nebrali vážně, nestíhali eh, ty, eh, kteří páchali ty podvody s evropskými platbami. Mm, slyšeli jsme tedy o zemědělské platební agentuře, že byla jedná ve prospěch velkých firm, takže pokud byl duplicitní nárok, tak a PA by se postavila na stranu velké kon- korporace, nikoli malého farmáře. Také jsme slyšeli, že ta platební agentura se neřídila soudními rozhodnutími, které padly ve prospěch malého zemědělce, ale eh, PA se tím neřídila. Pak um, další věc, pokud došlo k sporu o Eh, tak eh, proto zemědělce bylo velmi obtížné to dát k soudu, protože to často trvá 3-4 roky, než ten soud doběhne. To znamená, že ten zemědělec neměl příjem během 3 až 4 let ze zemědělských pladeb a vedlo to často k jejich bankrotu. Takže obrovský problém. Jeden z hlavních bodů eh, bylo s tou, v souvislosti s tou EPA, že možná měli odpovědnost rozhodnout sami, najít důkazy a rozhodnout, kdo byl skutečným žadatel a ne to nechat jít k soudu, a kde by to probíhalo tři až čtyři roky a znevýhodnilo drobné zemědělce. To je role vlády, jak tomu se vrátím. Byly tam tedy Eh, velice silné moce na straně eh, farmářů, ale zástupci vlády se s nima nechtěli sejít. Takže vedle farmářů jsme se sešli se tedy z whistleblowery, z kritiky vlastních řad. Sešli jsme se s nevládními organizacemi, eh, které informovaly o obecně o situaci na Slovensku, tedy se státními zástupci, kde jsme mluvili o Um, pokroku ve vyšetřování té vraždy a také šetři, vyšetřování z podvodu s evropskými fondy. Setkali jsme se s generálním ředitelem platební agentury, to bylo obtížné, ten byl poměrně defenzivní, ne, původně neodpověděl na otázky, tam, kde odpověděl, tam byl velmi defenzivní a odmítl jakýkoliv problém s agenturou jako takovou. Pak jsme se sešli s ministrem zemědělství, což nás trošku pobavilo, protože jsme četli články um, v tisku, podle kterých eh, řekla, že nevěděla, proč tam jsme a co děláme na Slovensku, že jsme se sešli s ministriní, vysvětlili jsme roli výboru pro rozpočtovou kontrolu a proč soudíme, že vláda má povinnost řeš, hledat řešení těchto problémů. Na konci proběhla tedy mm, tisková konference, obrovské pokrytí, bylo tam spousta reportérů a kamer. A co jsem chtěl udělat tady na závěr, bylo přijít s doporučeními E, nejen prostě tedy zpracovat zprávu a odjet. Slyšeli jsme všechny důkazy u těch zemědělců a mm, je naší povinností tedy podat doporučení na závěr. Ta doporučení, která jsme podali na konci delegace, měli jsme pocit, že by to bylo lepší, kdyby všichni ty farmáři mluvili jedním hlasem, také jsme řekli, že vláda by měla mluvit se zemědělci, vyslechnout je a řešit jejich spory, jejich problémy. Co se týče těch duplicitních um, žádostí o platby, tak um, možná by pomohlo nezávislý arbitrážní orgán, i když si myslím, že ta platební agentura sama by mohla udělat mnohem víc, aby rozhodla o těchto sporech předtím, než se to dostane k soudu nebo arbitráži. Také jsme doporučili, aby vláda zvážila legislativu pozemkové reformě. Ehm, v Slovensku je spousta pozemků, často drobné, třeba 50 metrů čtverečních, což ehm, vyvolává problémy při eh, určování vlastnictví eh, toho pozemku a následně pak tedy s platbami. Měl by tady být registr vlastnictví a tedy nájemních smluv, což by mm, kde by eh, musel být poskytnut důkaz o vlastnictví nebo pronájmu toho, těch pozemků. To by vyřešilo některé tyto spory o pozemky. Další věc, byl, měl by při, být přijata další opatření na ochranu právního státu na Slovensku, především mm, zlepšování státního zastupitelství, aby mě dostatečné zdroje a e, znalosti e, mohli řešit tyto obtížné situace. Vyslali jsme tedy zprávu kolegům a také komentáře. Pokud budeme mít nakonec dojem, že by se to mělo změnit, tak to bude k dalším diskusím. Děkuji vám. Tak, vielen Dank, schön. Děkujeme mnohokrát. Kolega Zdechovský. Děkuji, paní předsedající, a chtěl bych také poděkovat eh, Dereku Vogenovi za, za vedení té mise. Ona ta mise byla velmi náročná, protože jste nám hodně chyběla a nestihla jste ten důležitý let. Nicméně Derek se snažil uh, v rámci objektivity zachovat neutralitu, neutralitu po celou dobu, co jsme byli na Slovensku a dát prostor všem aktérům eh, celého problému. Za to opravdu eh, patří mu velikánské ocenění, protože si myslím, že to nebylo lehké. A on tady popsal některé věci, se kterými jsme se setkali. Nicméně mi dovolte říct eh, něco trošku z pohledu jiného. Já se věnuju problému problémů zemědělské politiky a problémům na Slovensku s korupcí už několik let, protože jsem v tomhle tom výboru jako jeden z mála, který rozumí slovensky a mám možná trošku větší přesah do některých věcí než ostatní členové eh, delegace. A to, že vlastně tento rok už to byla třetí delegace na Slovensko, ukazuje jeden základní fakt, který nesmí spochybnit žádný slovenský politik. Evropská unie bere problémy na Slovensku v oblasti korupce jako velmi vážné. Derek zmínil, že existují důkazy zastrašování a fyzického násilí proti malým farmářům a proti těm, které upozorňují na nepravosti. Farmáři jsou sankcionováni odepíráním dotací, pokud upozorní na podvody. To je třeba ve zprávě zdůraznit. Koby se by tomu měla věnovat velikou pozornost. Řeknu vám krásný příklad. Máme důkazy o tom, že někdo zasel, zasel obilí na poli. Pak přijde někdo jiný, ten ho sklidí, když ten dotyčný přijde k němu a říká, proč to sklízíš, je napadnut, policie to uzavře, jako čin se nestal. Máme fotografie, máme videa, máme svědectví a policie to stejně odloží. To není prostě možný v normálním právním státě. Další problém je jak problém v České republice. Malé a střední podniky na, nedosahují na evropské dotace. My máme program pro malé a střední firmy, a protože na konci období my jsme nedokázali vyhlásit výzvy na slovensku a na konci období je potřeba peníze utratit tak to rozšíříme pro velké firmy které začaly eh, ve velkém nakupovat některé prostředky. to byla jedna z věcí které, ke kterým jsme se tam také dostali. pak po naší delegaci je potřeba zdůraznit že jsme dostali desítky e-mailů. Já jsem se ještě opakovaně sešel se zemědělci, z whistleblowery i s policisty nebo bývalými policisty, kterými mi ukazovali eh, některé věci. Já bych tady chtěl poukázat třeba na to, že poukazovali na některé věci, které se týkaly korupce, která není prošetřena předražených zakázek, zakázky třeba na, na, na Eh, v Komárně na mm, udělání nové kanalizace, která po dvou letech vypadá hůře, jak kdyby byla 20 let stará a další věci, které prostě nebyly prošetřeny. Evropská unie by měla ukázat, že nejsme bezzubá mašina, že prostě chceme ty věci vyšetřit. A to, co jsme viděli na Slovensku, prostě musí mít konkrétní následky. Zároveň jsme si měli také možnost, eh, eh, jak už Derek zmínil, eh, ověřit, že ta delegace nebyla vítaná a myslím si, že to bylo poprvé, kdy jsem byl na nějaké delegaci, kdy čelní představitelé nějakého státu se vyjadřovali tak, jak se vyjadřovali a podle mě je to trošku ostuda slovenských politiků. Také si musíme uvědomit ten kontext, že, že byl zabit novinář a byla zabit jeho snoubenka. To si myslím, že není běžná situace. A v rámci tohoto z toho kontextu je proto takový důraz na celé vyšetření celé věci. A tady je potřeba připomenout důležitost Europolu, který pomohl uh, k vyšetření nebo k dovození těch pachatelů. To si myslím, že je zpráva, kterou, informace, kterou bychom měli opakovaně zdůrazňovat. Já bych proto navrhoval tu zprávu rozšířit Dereku o některé konkrétní body a doufám, že se mnou budeš souhlasit. Za prvé, pozemková reforma by měla mít absolutní prioritu. Prostě musí se dokončit tak jak je dneska jsou pozemky že 100 metrů čtverečních vlastní 40, 40 subjektů je absolutní nesmysl a vede to k podvodům. Mezi farmáři, občany a veřejnou správou bují prostředí nedůvěry. Proto si myslím, že je potřeba doporučovat systematicky, aby si zasedli k, k jednomu stolu, vyměnili si ty emoce a zkusili eh, hledat, hledat eh, řešení celé situace. Eh, momentální vztahy, které popisovala jak ministrině zemědělství, tak, tak zemědělci, ukazuje, že k vzájemnému do, dialogu příliš nedochází a to možná vede k vyhrocení té situace. Za třetí, kontroly by se měly zaměřit na poradenské aktivity třetích stran tam je velké riziko podvodů a jejich služby jsou často předražené případně eh, bylo nám naznačováno že si říkají o různé úplatky to si myslím že by mělo být vyšetřeno. Za čtvrté, OLAF by se měl systematicky zaměřovat takzvanými investičními nákupy zemědělské eh, taktik, eh, techniky, jako jsou traktory a kombajny. Jde často o předražené zakázky olaf by se měl obecně zaměřit na vyšetřování slovenského systému veřejných zakázek. není možné aby traktor který stojí ve vedlejším rakousku stojí sto tisíc eur stál na slovensku sto osmdesát tisíc eur a další jiné nesmysly a excesy ke kterým nám byly dodávány materiály také je potřeba abychom se koukli na fondy v oblasti zemědělství třeba nákup eh, kamer které mají hlídat požáry které údajně to nefungují a jejich cena byla opakovaně několika lidmi rozporována. mělo by dojít také k vyšetření kontrol které jsou zaměřeny proti nepohodlným farmářům snahou je umlčet proč farmáři, kteří se s námi setkali a říkali nám informace, měli uh, hnedka v, ně, v rámci několika dnů nařízenou kontrolu. Omlouvám se, ale to mi trošku, tro, to mi trošku připomíná mstu. Možná si, možná to dokážete vysvětlit nějak jinak. Uh, nebo farmáři, kteří upozornili na nepravosti, tak mají otevřenou eh, kontrolu v prosinci, aby nedostali za ten rok nedostali peníze a ta kontrola potom běží rok a půl, eh, což je vede do té situace, kterou si Dereku eh, popsal. Také ze strany EU by mělo dojít k vyšetření neoprávněných dotací. Nejde o velké peníze, nicméně, promiňte, dávat peníze na parkoviště, zemědělské dotace, hřbitovy nebo asfaltové cesty je, je absolutně nesmyslné. A poslední bod, paní předsedkyně, Systém dotací na Slovensku by měl být celkově reformován, jelikož v tuhle chvíli vytváří prostředí, ve kterém malé a střední farmy nedosáhnou na dotace a, ty naopak a z těch naopak benefitují jen velké, eh, velké subjekty a těch je velmi malé procento. Děkuji. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Paní Schmidt. Ja, danke. Děkuji, tady už bylo řečeno mnohé. Derek Vogen byl vynikajícím vůdcem této eh, delegace. Samozřejmě paní předsedkyně chyběla, o tom není eh, pochyb. Když jsem, já, kdybych to psala, tak bych to napsala ostreji, ostreji, ale je um, um, právě bych, v podstatě jsme nebyli vítáni tam, kde jsme se na něco ptali a pokusili, v té platební agentuře se nás pokusili um, Eh, jak si zavalit podklady, které na nás měly udělat dojem. Eh, generální ředitel Uh, eh, myslím, že tam není nějaká vazba mezi Evropským parlamentem a tématu vládou, že si dělal eh, vlastně žádal o pomoc a tady je důležité, abychom vytvořili tu vazbu mezi námi a tam. Dále, co, co řekl Tomáš, byla to skutečně takový, ne, na jedné straně tam byli zemědělci, byl to střed kteří měli z velké části oprávněné požadavky. Na druhé straně vládní místa. Byl tam také člen Četního dvora, kteří si nevzal ani jednou slovo, což mě také překvapilo. Um, možná ehm, by bylo ehm, zajímavé slyšet tedy, co si o tom myslel, ale mm, nám bylo řečeno, že ty, pro ty zemědělce um, se to vlastně, to vlastně nedělají, nedělá ministerstvo zemědělství, ale je to celé předáváno jiným. My jsme eh, měli příležitost se sejít se ehm, pracovníkem Deloitte, který nyní pracuje pro ministerstvo zemědělství, jak jsme se poznali a na otázku, jak je tedy možné, Eh, že vydělávali předtím jak 11 tisíc euro a teď jenom 2700. Takže skutečně my jsme, oni se skutečně pokusili stavět nějakou po, eh, před očima nějakou potěmkinovou vesnici. Bylo to skutečně byly tam skutečně střety a já bych skutečně apelovala na to, abychom tu zprávu dělali ostřejší, kritičtější. Um, protože když toto zažijete a pak to zůstane bez důsledku, tak to není možné. Já jsem se země, kde jsme tedy čistými příspěvci a něco takového si nemůžeme nechat líbit. To nesmí existovat, tak to je EU e nedůvěryhodná. A když o tom mluvíme, tak musíme udělat věci, eh, mít odvahu, abychom to nazvali pravými jmény a abychom jednali důsledně, vyvodili důsledky. Kolega Štefanec. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Tomášovi a Klaudii byla to skutečně obtížná mise, ale velmi důležitá pro drobné zemědělce na Slovensku. Proč to bylo důležité? Už bylo řečeno na úvod. Ten signál ze strany vlády ministra zemědělství byl vlastně ten, že nevěděli, proč tam ta mise vůbec přijedla. Týden poté Bývalý poslanec parlamentu, eh, poslankyně Lubica Rošková, byla obviněna policií z, eh, e, z, eh, z podvody z EU prostředky. Ona pracovala v zemědělství a mnoho drobných farmářů si obzvláště stěžovali na její činnost na východním Slovensku, takže něco se pohnulo. Bylo to tedy důležité. A také, jak e, zmínil kolega Tomáš, mnoho farmářů, kteří se s námi sešli, byli takzvaně tedy kriminalizováni státními institucemi a mnozí z nich e, tam začali vysílat in, různé inspekce, třeba Eh, daňové nebo, nebo označování výrobku a podobně, různé inspekce tedy. Takže my musíme vyslat jasný signál, že není trestný čin sejít se s Evropským parlamentem a že musíme podpořit ty, kteří mají právo na dotace EU. To je tedy podstata věci, protože je tam mnoho drobných farmářů, kteří pracují na své půdě, mají pronájem, ale nedostávají dotace EU. Na Slovensku je země, situace v zemědělství je jiná než v EU. 75% dotací jde velkým farmám. E, to je více než 100 tisíc euro ročně. V EU je to naopak. Problém je, že drobní farmáři jsou v menšině a jejich situace je stále horší, protože nedostávají dotace, přestože mají na ně právo. A to protože není dostatečně jasno v těch dotacích. Potřebujeme tedy změnit slovenskou legislativu, ale musíme řešit i evropskou legislativu. Protože tam musí být jasné poselství, že jenom subjekt, který vlastní eh, eh, ten pozemek anebo si ho pronajímá, může dostat dotaci. To by měl být jeden závěr z této mise, že potřebujeme změnu i na evropské úrovni a na slovenské úrovni, protože souhlasím s tím, co řekl Derek, že pozemková reforma je klíčová a je nutná účast ze strany slovenské vlády. Poslední bod. Tam bylo mnoho konkrétních případů, mnoho stížností, které nejsou v této zprávě. A bylo by škoda, kdyby tam nebyly zmíněni, takže tyto zprávy a setkání by měly být i obsahem této zprávy pro mm, nového evropského žalobce protože to je jasně ten případ, který by měl být dále zřešen na evropské úrovni. Věřím, že v této zprávě eh, neskončíme s řešením té situace na Slovensku, protože je nutné to monitorovat, abychom dosáhli značných změn. Děkuji. Ja, danke. Ich habe mich auch auf die Redner Děkuji, i já jsem se dala na eh, řečnickou, eh, řečnickou listinu. Já jsem bohužel byla tedy ve Varšavě, takže eh, ten přípojný let mi zkrátka zabouchl dveře letadla před nosem. Takže i pro mne to byla strašlivá skutečnost. Chtěla jsem být u toho, vím, jak by bylo bývalo bylo důležité tu misi zažít s vámi. Takže děkuji, že mi to tak detailně Eh, eh, detailně popisujete. Mám pár otázek eh, konkrétně s problémy. A to jsou otázky na paní Bojchman z DG Agri. Chci se zeptat, zda jste na té cestě byli a jaké závěry jste si z ní odnesli. A ráda bych vám ukázala toto. To oranžové na tom grafu, to jsou platby nad 100 000 euro. A vidíte, že od roku 2005 z 30% nad 100 tisíc euro po deseti letech, teď jsme na 70% nad 100 tisíc euro. Tak to je ten nejméně rovný systém v celé Evropě. Ty počty těch, eh, kdo dostávají platby nad 100 tisíc, to je 7% všech příjemců. Takže 7% lidí dostává 75% peněz. Na tom něco nehraje. Takže to byla otázka na paní Bojchman co musíme změnit v právu EU, co s tou problematikou hodláte dělat a jak jste se z toho poučili. A co tedy uděláte teď, co radíte nám? Zdá to tedy máme e, každou chvíli dávat na pořad jednání. My to budeme sledovat, budeme sledovat Maďarsko, budeme sledovat všechny ostatní země, které nám dělají problémy v tom smyslu, že se špatně vyplácejí peníze evropských daňových poplatníků. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem se právě říkala, jak budu reagovat na to, co tady zaznělo, ale na úvod bych chtěla říci, že děkuji za pozvání. Myslím si, že to bylo velice zajímavé a opravdu ta osobní svědectví eh, ve mně zanechala hluboké dojmy od těch jednotlivých zemědělců i nevládních organizací, od těch všech, kteří hovořili o situaci na Slovensko. A moje závěry, které si beru z této mise, eh, jsou takové, že je potřeba na to nějakým způsobem reagovat. Něco se musí na Slovensku stát a myslím si, že návrh eh, vaší zprávy je, myslím, jasný. Jasně říká, jaké jsou tam problémy a, a toho si cením, je tam jasně řečeno, že delegace bohužel nemohla ověřit eh, ta obvinění či jejich rozsah a na to je potřeba se teď zaměřit. Pak bych chtěla říci, že je třeba rozlišovat, důsledně rozlišovat v takovýchto situacích a doufám, že tím nebudu příliš technická, že když jde eh, o obvinění z podvodu, tak samozřejmě je potřeba, aby to následně řešil OLAF a my z DG Agri eh, úzce spolupracujeme s OLAFem. OLAF eh, tedy řeší obvinění z podvodu následnými kroky. V této souvislosti bych chtěla také říci, já už jsem to říkala na samotné misi, že by bylo dobré, kdyby komise dostala kopie všech materiálů, protože delegace dostala celou řadu dokumentů a já, ano, takto, to vysokou hromadu a my bychom je rádi měli k dispozici právě eh, kvůli těm následným eh, krokům. I sami bychom chtěli ty podklady mít k dispozici. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Vzala jsem se z té mise to, že je potřeba eh, se zaměřit také na samotnou platební agenturu. A opět je potřeba rozlišovat eh, mezi tím zde je to situace, kdy je tady nějaký spor ohledně toho, kdo skutečně si tu půdu pronajímá či kdo ji obdělává tak eh, zdá se mi, že tady platební agentura vlastně říká, raději nezaplatíme nikomu. Ale to je problém u drobných zemědělců, není to takový velký problém pro evropské dotace, protože samozřejmě se žádná dotace nevyplatí. Ale eh, na druhou stranu, když eh, rozhodnutí je na závěr takové, že velkým zemědělcům se platí a ty potom přežijí, tak to je problém, pochopitelně. Jinými slovy, je potřeba zaměřit se také na to platební agenturu a my už to děláme za komisi. Pak bych chtěla ještě rozlišit mezi dvěma mm, druhy záležitostí. Eh, už to tady eh, eh, zaznělo, že se třeba za ty traktory platí příliš mnoho. To je rozvoj venkova, zatímco naše mise se soustředila, byť ne úplně, ale z většiny na přímé platby a na ty zdvojené žádosti k těm zdvojeným žádostem. Když tam jde o nějaký podvod, tak to řeší OLAF samozřejmě. Ale souhlasím s tím, že i my se budeme věnovat tomu, jak řeší ty zdvojené eh, žádosti samotná platební agentura, protože ta už za rok 2017 eh, už má otevřeno jenom 40 eh, žádostí, ale určitě to je věc, které my se budeme věnovat. Pokud jde o obnovu venkova a veřejné zakázky, tak tady probíhají naše audity, máme akční plány dohodnuté se Slovenskem a budeme je pečlivě sledovat. A určitě to bude vést k finančním korekcím. Takže toto jsou věci týkající se veřejných zakázek. Pokud je tam nějaký podvod, je to věc eh, OLAFu a myslíme, že potřeba se zaměřit na to, aby systém dobře fungoval v platební agentuře na Slovensku. Slovenský účetní dvůr eh, se tomu už také věnoval, i my jsme se tomu věnovali již v minulosti, našli jsme tam problémy, takže víme, že to je určitě věc, která se zasluhuje následné sledování a opatření a my to děláme. Takže v DG Agri eh, sledujeme také systém řízení. Pokud jde o ty podvody, tak to vyšetřuje OLAF a my s nimi úzce spolupracujeme a vyměňujeme se s ním informace. A proto ještě jednou zopakuji eh, o to, že bychom byli rádi, kdybyste nám poskytli ty podklady, které jste při misi získali. A ještě třetí věc. Eh, zpráva hovoří o problematice v oblasti právního státu, potřebné pozemkové reformy. Ano, to by bylo dobré, kdyby se řešilo i ze strany komise, protože Myslím si, že je potřeba vyvinout politický tlak na příslušnou úroveň, aby se tyto problémy vyřešily. Je tam takzvaný eh, referenční pozemek, eh, to je jedna věc, ale pak eh, narážíme na problém s tím, že jeden pozemek je vlastněn řadou vlastníků a to je problém následný. Pak jste správně říkali, že by pomohlo, kdyby vznikl registr nájemních smluv, protože někdy si někdo myslí, že má uzavřenou nájemní smlouvu, eh, ale pak se ukáže, že na stejný pozemek má uzavřenou nájemní smlouvu i někdo další a pak platební agentura je v situaci, kdy vlastně nemůže rozhodnout a věc se ocitá u soudu. Pak je to další věc, eh, tedy neřešení nebo neřízení se rozsudky vnitrostátních soudů. To už je taková šedá zóda, zóna, které se bude věnovat Eh, OLAF a i my eh, za komisi eh, na platební agentuře. Takže situaci sledujeme. My se teď zaměříme především na přímé platby u těch programů obnovy venkova, jak už jsem říkala, tam už audity probíhají. Takže to je asi vše. A ještě jedna věc. Pokud jde o distribuci přímých plateb, tak tady je především potřeba si uvědomit, že když se podíváte na to rozdělení těch přímých plateb, tak je to rozdělení těch provedených plateb. A pokud jsou tam eh, hlavně velcí eh, zemědělci, kteří vlastní půdu, tak od roku 2010 eh, a dále skutečně nastává ten vývoj, že ty větší dostávají více nejenom protože jsou velcí, ale že dochází k tomu začlenování těch přímých pladeb eh, po roce 2010 u všech členských států. Takže pokud vlastníte více půdy, eh, tak na hektar samozřejmě eh, dostáváte více a větší dostanou více. To je součást vysvětlení, ale jinak je jasné, jak jste říkala, že Slovensko a Česká republika to jsou dvě země, kde je přesně toto rozdělení těch přímých plateb odlišné od zbytku Evropy. To už by ovšem bylo potřeba řešit eh, nějakou celkovou reformou přímých plateb. Komise se o to snaží v tom návrhu pro období po roce 2020, aby se zastropovaly ty přímé platby a nebylo možné získávat větší částky a také, aby došlo k degresivitě u plateb. To je součástí komisního návrhu a já věřím, že komise vám to už představila. Takže politický zájem o změnu v tom rozdělování přímých plateb tady je. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. No, tak to moc optimistické není. Že Ono nás vlastně štve jednak, že zatím nemáme ty dokumenty, ty tedy přijdou a pak podle mě je důležité, abychom každý čtvrt rok dostali od vás zprávu o follow-upu, protože my chceme také aktuální informace, chceme, abyste vy měli aktuální informace. A teď jde o to, Eh, abyste nám eh, co tři měsíce neříkali to samé. Eh, kdybychom vás mohli požádat o takovou stručnou zprávu, bylo by to skvělé, že byste nás informovali o tom, co se stalo v mezidobí, jak jste daleko v rozhovorech, tak abychom i my měli pravidelný feedback. Mě trošku zneklidňuje to, že ty evropské zemědělské peníze v některých státech, zejména v nových členských státech, ale ne ve všech, protože v Polsku je to třeba úplně něco jiného, tak vlastně vytváříme takovou novou zemědělskou šlechtu, která roste na evropských zemědělských penězích. A těmi penězi si pak kupuje vliv. A e, to, že to je možné s evropskými penězi a že třeba i národní politika žije s tím, že malí zemědělci jsou vytlačováni, to je, e, to je strašné. Proč nemáme nějaká nová nařízení. Přece Není to tak, že by se v té oblasti nedalo nic dělat. Ona ta reforma, eh, ona ta pozemková reforma, to zní hodně spektakulárně, ale jde přece o spravedlnost. Ono to sice trvá dlouho, než se to provede, ale musí se s tím alespoň začít a pak, když se to stane, tak se věci přece zlepší. To je přece velice důležité, aby eh, se evropské peníze používaly lépe. Ještě pan Zdechovský a pak paní Bojchman. Chtěl bych stručně zareagovat na to, co jste řekli a řeknu to česky. Eh, první věc, eh, po naší návštěvě se někteří zemědělci zači- začali sjednocovat, to znamená, že už tady nebude ta roztříštěnost, co je zmiňovaná tady ve zprávě na konci v doporučení. To znamená, že vypadá to, že udělají jednu organizaci nebo dvě, které budou jednat. A druhá věc je, my těch případů po naší návštěvě jsme dostali přes nějakých 100, 120. Já jsem asi schopen se svým týmem vám ty případy seřadit a dát vám k nim nějaký anglický popis a jestli komise s tím bude souhlasit, tak bychom do 14 dnů předali ty fascikly, včetně doplněných dokumentů, které jsme dostali při naší návštěvě a zkusili bychom se konkrétně, nebo zkusili bychom, jestli by se komise a OLAF konkrétně na ty případy podíval. Některé jsme vytřídili, z důvodu toho, že třeba eh, jsme tam neviděli žádný podvod nebo nám přišli, že ty dokumenty tam nejsou natolik závažné, ale 60 určitě případů tam je konkrétních a myslím si, že tam je možnost vidět, že opravdu docházelo systematicky k pochybnostem eh, při zadávání veřejných zakázek nebo při čerpání evropských dotací, ať už těch přímých, tak už těch investičních v jednotlivých kapitolách. Also, No, paní Bojchman tedy dostane dokumenty. Prosím. Děkuji. Ano, my máme lidi, kteří eh, rozumí slovensky, když na to přijde, ale samozřejmě eh, každou pomoc oceníme. Chtěla bych však říci, pokud nám budete eh, posílat případy s podezřením na podvod, tak jediné, co mohu já udělat, je přeposlat to Olafu, protože my nic nevyšetřujeme. Paní Gresle, prosím zohledněte, že ta obvinění, která jsme obdrželi minulý rok, to byla obvinění z podvodu a z korupce. DG Agri ani naši auditoři toto nemohou auditovat. To musí vyšetřovat OLAF. Takže ano, můžete po nás chtít čtvrtletní zprávy, ale veškerá ta obvinění, která jsme zatím dostali, byly podvody a poslali jsme je Olafu. To, co já jsem si odnesla z té mise, je to, že se mohou objevit obvinění z podvodu a zároveň obvinění, kdy se musíme zaměřit na to, zda fungují e, správně a kontrolní systémy výplatních agentur. A to je to, na co se zaměřím já. My to budeme řešit. Co se týká přímých pladeb, co se týká rozvoje venkova, tak eh, tady si ten problém už uvědomujeme a řešíme ho. Máme akční plán, eh, máme výroční aktivitu, tak jak jste o to žádali v oblasti přímých pladeb. Takže my už ten mm, správní a kontrolní systém řešíme. Není to tak, že bychom seděli na zadku a nedělali nic. A co se týká právního státu, eh, ti veřejní prokurátoři a policie a tak dále, ten státní fond, který vlastní 20% pozemků, jak to propachtovávají a tak dále, to je nad rámec toho, co my můžeme jako DG Agri řešit co do toho, kdo dostane kterou smlouvu a tak dále. To je politické téma, které se musí řešit. A řekla bych, že doporučení ve vaší zprávě toto reflektují velice dobře. Takže prosím, když říkám, že e, to řešíme, tak e, mi věřte. Bylo užitečné se té mise zúčastnit. Mně to umožnilo začít rozlišovat věci ve smyslu, že to není pouze případ podvodu, že to jsou i věci e, v oblasti zprávy a kontroly těch agentur. A to také uděláme. Děkuji vám. Děkuji vám. Ano, my se budeme tedy těšit na pravidelné zprávy. Kolega Von na závěr. Yeah, thanks again, chair. Hmm, ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. Ehm, chci ještě poděkovat všem kolegům, kteří byli na té delegaci, i našemu sekretariátu, i kanceláři v Bratislavě, která nám pomohla s tou delegací, také ehm, člen účetního dvora, jehož jméno dokážu vyslovit Paní Baborg ehm, byla také aktivním členem delegace, za to děkuji. Pár kolegů, Ivan a Klaudia o tom mluvili, eh, tedy o přístupu slovenských orgánů a vlády, který často nebyl dobrý, eh, takže v podstatě chápete, proč ti zemědělci mají pocit, že jsou ignorováni vládou, když ignorují tedy eh, členy Evropského parlamentu, tak si dovedete představit, jaké to je pro drobné zemědělce. Ale i objevily se tedy změny, eh, obvinění jednotlivce, eh, jednotlivců tedy, nyní doufejme se tedy zemědělci spojili, tvořili jednu organizaci, tam možná bude také pokrok, to mělo dopad. Ehm, co se týče doporučení, tak někteří kolegové, hmm, Tomas eh, něco navrhoval, některé tyto návrhy jsou již eh, těch doporučení, především co se týče pozemkové reformy, ostatní mm, se dívají do budoucna, co se týče změn pravidel pro SZP, pár věcí, které tam není a které já zmíním, to bychom možná mohli změnit. Ta doporučení, jedna z nich je přeceňování zařízení jako traktory, nadhodnocování, také kontrakty, konzultance, poradci, s tím byl problém. Dále stíhání nebo vyšetřování zemědělců, kteří podali stížnosti a také většina do to, že e, dotací jde tedy velkým firmám. Takže to bychom tam mohli zmínit v těch doporučeních. Další užitečná věc, paní Bortmansko mi se řekla, e, mluvila o follow-up do budoucna, co se týče platební agentury především, na tom bychom měli dbát a bychom viděli, zda se to zlepší do budoucna nebo ne což bude otázka pro příští parlament. Ale follow-up tedy bude užitečný a bylo by užitečné, kdybychom získali nějaké důkazy. Když jsme byli v té delegaci, jak jsme něco dostali, ale žádali jsme o další důkazy, především od zemědělců. Nevím, zda to již eh, dorazilo, ale čím více důkazů budeme mít, tím lepší argumenty, tím lepší kauzu budeme moci prezentovat mm, slovenské vládě. A také informace pro komise. Řada těchto věcí tedy bude v doporučení a pak se rozhodneme, jak dál. Já se rád sejdu s jednotlivými členy delegace, pokud mají pocit, že ta doporučení je třeba ještě více posílit. Děkuji mm, za, za tu práci, budeme na tom pracovat dál. Tím se dostáváme k Eh, konci tohoto bodu a nyní bych otevřela bod číslo 8. Budeme se zabývat článkem 143 finančního mm, nařízení. To je databanka pro firmy, kteří, které na úkor EU spáchali podvod, korupční podvod. Tato databanka je dítětem tohoto výboru. My jsme se tím dlouho zabývali různé, eh, objevily se tady různé eh, problémy také eh, ze strany soudního dvora. Při poslední revizi tohoto článku jsme to doufejme formulovali, takže se s tím bude možné pracovat. Jsem ráda, že ten, kdo tedy předsedá panelu pro tuto databanku, pan Penera, bývalý šéf právní služby, který je tady mezi námi, pane Penera. Vítejte a eh, dám vám, vám slovo. Ano, je to pět let, co jsem odešel z parlamentu. Pak jsem byl hm, předsedou toho panelu nebo grémia, který funguje v rámci systému EDES. EDES je mm, vyplývá z finančního nařízení. Ehm, ehm, je to tedy významná část toho finančního nařízení je věnována tomuto, tomuto mechanismu. Je tady spousta dalších otázek, měli jsme mm, také interní nařízení. E, to všechno, doufám, funguje uspokojivě e, a slouží zájmům Unie. Já se pokusím vás příliš nepřetěžovat detaily. Zlepšení, které vyplývá z, naříze, z finančního nařízení eh, z roku 2018, je významné. Čet je mnohem přehlednější, konkrétnější a usnadňuje nám život, eh, především v otázkách, kde hm, jsme byli časově omezeni. Vaří v náš operátorům, dočeným osobám. Mm, ty osoby mají vlastně čas se bránit, se obhájit a my máme čas tedy je vyslechnout. Od 1. ledna 2019 máme kompetence v oblasti kontroly nesrovnalostí, tedy interních, to znamená těch, kteří eh, spáchání jeden z eh, odpovědných osob zodpovědných za výkon rozpočtu. Je to centralizovaná kompetence, interinstitucionální. Um, ehm, nikdy nebyla tedy, ještě tedy nebyla uplatněna, ale je to pozitivní, protože to zajišťuje koherenci eh, v tom článku. 97. Dále, co se e, týká osob, které čerpají fondy v rámci smluvních vztahů, špatně je využívají a tím hrozí stíhání. Takže jsou dva případy, kdy e, ti lidé, kteří tedy dostanou financování a neměli by, jednak jsou to ty, kteří jsou v konkurzu, není to nutně jejich chyba, ale jsou v konkurzu. A pak jsou to ty subjekty, které Eh, spáchali nějaký přes přečin. Třeba sociální eh, předpisy a podobně. Když jsme tedy konfrontováni eh, s tímto subjektem, tak je vlastně vyloučen pro danou chvíli. Pak jsou tady jiné případy, kdy ten panel je kompetentní. Ehm, jsou tady případy, kdy ti operátoři mm, páchají podvody, korupce a podobně v souvislosti se směrnicí e, ochraně finančních zájmů. Jsou ti, kteří e, financují terorismus a podobně. Když tedy e, někdo se dostane do kontaktu s těmito subjekty, tak nás musí kontaktovat. Pak jsou tam další Mm, to jsou mm, společnosti, které mm, jsou vytvořeny, aby zajistili finan, daňové úniky nebo vlastně sloužily jako zástěrka. Já vám mohu říct, že ten program je velice obsáhlý my, pravujeme, my pracujeme eh, tak eh, jen, my vlastně známe jenom ty, kteří se projevili ve chvíli, kdy rozhodla uh, legislativní orgán. Pokud by chtěl stíhat ti, obecně ti, kteří mají podobné tedy společnosti nebo firmy na vyšší úrovni, Ehm, tedy a pak jsou tady ty společnosti, ty zátěr, které byly vytvořeny jenom pro, z důvodu toho e, m, rozpočtu, což je něco jiného. Pak jsou tady tedy osob, subjekty, které spáchaly, e, m, vlastně porušily etická pravidla, porušily pravidla národní, to je jedna věc. A pak něco, co je pro nás zajímavější, to jsou ty subjekty, které e, jsou předmětem nějakého eh, řízení, stíhání, kdy eh, profesní kredibilita toho operátora, eh, která vlastně implikuje závažné zanedbání povinností. My začínáme používat tuto před tuto koncepci nebo tento eh, o těch, kteří se, eh, těch subjektech, kteří se dozvíme, ať jsou to případy korupce nebo eh, jiné. To je jediný prostředek, jak se jich můžeme dotk- jak se k něme dostaneme. Protože to je neakceptovatelné. Jsou to lidé, kteří se snaží systematicky vyhnout uh, před několika lety to byly lidé, kteří systematicky mění adresu, eh, falsifikují eh, svoje kódy na internetu a podobně. My nemáme pravomoc je stíhat. A nemůžeme jim nic oznámit, pak oni se mm, vlastně nic nedozví a k ničemu to nevede. Takže jsme se pokusili eh, definovat tedy tu profesní eh, chybu závažnou. Eh, oni vlastně úplně ignorují ty instrukce, které dostanou a v těch eh, instrukcích je řečeno, že všechny operátoři, kteří mají um, kte, kteří vlastně eh, neznají ta pravidla, tak, to, je, tak vlastně to je závažný přestupek. Porušení právního eh, nebo smluvního, eh, smluvní povinnosti. Když byly vyčerpány všechny možnosti, jak získat ty peníze zpátky, to není naše úloha tady, vymoci ty prostředky zpátky, byly aplikovány sankce a podobně. To obecně mm, audity, vnitřní kontroly, podobně OLAF, šetření, informace účetního dvora. Od tamto dostáváme my informace. To tedy, co je klasický případ mm, zanedbání tedy Eh, profesní pochybení a porušení smluvních povinností. Je to tady eh, mm, jsou tady dva, dva různé typy odpovědnosti toho panelu. Ti, kteří mm, využívají prostředků Evropské unie na smluvním základě, ať jsou to, ať je to tím partnerem komise nebo někdo jiný, jiný delegovaný orgán nebo účetní dvůr, soudní dvůr, BI. Pokud je třeba problém se s někým, kdo staví tuto budovu, tak eh, to už eh, ta, se to dostává na, na, do národní kompetence. My jsme nikdy mm, obecně tedy žádné generální ředitelství komise nebo jiné delegace. Když se na nás obrátí, tak je to vždy obtížné, ale nikdy se na nás neobrátili. Co se týče, eh, tedy co je to ten panel? Panel je integrován komisi, ale není věc, tedy eh, komise je interinstitucionální. A proto jsme eh, chtěli, aby byl nezávislý. Proč? Protože jeho předseda, to jsem já, má pětiletý mandát který není obnovitelný. A paní místopředsedkyně, paní Pesy Božol, která mm, je býval členkou Četního dvora, eh, tak my eh, mm, musíme být nezávislí. Ty, ty operátoři to jsou ty, kteří zastupují subjekty, Jsou to tedy úředníci komise, generální ředitele, ředitelství rozpočtu, anebo paní Viktoria no, nebo další. Dále pan Sazavský, který nahradil Oliviera Dua. To jsou členové generálního sekretariátu komise. Co tedy proč byl tedy ten panel vytvořen? My jsme byli vytvořeni ní po um, té, co proběhla nějaká řízení, kdy si ten právník uvědomil, že tam byly mm, kroky, které byly podobné, vlastně um, se týkaly stíhání charty základních práv. A e, je třeba, aby byla respektována práva druhé strany. A je čas se, se obhajovat a často, často to je tedy e, je překvapením a právo respektována a tak dále při aplikaci práva. A je vlastně mm, presumce neviny. Takže jsme mm, vyzváni, nemáme pravomoc s někoho stíhat a nebo něco zahájit. Když si, si někdo řekne tedy, že to není věc pro náš panel, tak eh, nedá nic dělat obecně. naší e, práci my musíme respektovat právo na obhajovu, my se scházíme společně, jmenová je tady šéfem sekretariátu, když jsme se sešli poprvé, zkoumáme, když tady sejdeme poprvé, zkoumáme tedy podstatu a kvalifikaci právní. jednáme vlastně bez rozsudku, bez rozhodnutí. Takže to je velice citlivá záležitost. Eh, a my ho ani neočekáváme. My tedy doufáme, že bude nějaké stíhání. Ale nikdy mm, nejsme v situaci, že už by něco existovalo. Takže my předáme právní kvalifikaci, že byl mm, porušena smlouva nebo něco podobného. A pak je 15 dnů, 10 pracovních. Patnáct dů, kdy, nebo je možné to prodloužit, takže čtyři týdny na obhajobu. No. Kdy soudní dvůr vlastně udělí možnost tomu stěžovateli se obhajovat. Já si nemyslím, že ten, že ten písemný postup um, by byl um, vlastně korektní. My diskutujeme, vyměňujeme si názory, sejdeme se znovu a pak dáme návrh doporučení, vydáme, které pak finalizujeme. Viděli jsme tedy mnoho operátorů, kteří eh, vlastně eh, to, že, to, že eh, vlastně se museli bránit. Měli jsme 30 stránek um, příloh, které se týkaly amerického práva, to nám to neusnadnilo, ale stále více se, tom, se věnujeme těmto otázkám. tedy eh, ty, ty dotčené osoby se brání, což je výkon jejich základního práva. Také jsme měli problémy. Třeba pošleme zprávu, SMS nikdo neodpoví, pošleme dopis, nikdo neodpoví. A pak pošleme tedy uh, ehm, zekutory, nebo to je nutné. Co tedy děláme? Nejsme určeni k tomu, abychom vymáhali prostředky, o které přišla Unie. To je dělá někdo jiný. Ale to, co my děláme, je zabraňuje tomu, aby ti, kteří škodí. Vlastně, kteří už kradli peníze společenství a kde hrozí, že to udělají, tak je vlastně distancovat. To je úkol našeho panelu. A co děláme my tedy? Abychom za, se, se vyhnuli těm, co škodí, tak je vyloučíme. To je to vyloučení tři měsíce až tři roky, někdy pět let, podle závažnosti pochybení. Ehm, pak mm, peněžní sankce, které nemohly být aplikovány v minulém finančním nařízení. Technicky to nebylo možné a tady pácháme vlastně um, Mm, nemím tedy, zda je horší někoho finanční pokuta v nějaké procento, než eh, eh, být vyloučen, že někteří vlastně žijí z evropských prostředků a když je vyloučíme na tři roky, tak je to jejich likvidace. Když to ta pokuta je možná snesitelnější. Takže to může být doplňkové nebo alternativní. Čas, nemyslím, že to je horší, než je to vyloučení. Další věc, která je závažná, je to zveřejnění, ta publikace. To je vlastně moderní eh, verze jako si postavení k, k, mm, na pranýř, vlastně pranýřování. Ehm, že někteří lid, některé subjekty nelze doporučit. To existuje v různých zemích, něk, v jiných ne. A je to tedy velice citlivá záležitost, to zveřejnění. My, když vlastně odsuzujeme ty osoby k tomu zveřejnění, je to tři měsíce po rozhodnutí, že je možné dát, je nutné tedy dát všechny možnosti, aby mm, eh, mm, měli možnost se obhájit. A pak ještě jedna věc. Musíme tedy vyvážit ty sankce. My samozřejmě chceme dosáhnout vždy maxima, ale to není naše role. Třeba by bylo, to bylo vyvážené. My Mm, tady se nedíváme na ty částky. Třeba někdo ukradne třeba 16 milionů euro. Tak to není ta částka, za, co je důležité. Jo. Nejdůležitější je reputace. Protože v některých jak si v eh, kruzích se ví, že nějaký subjekt je eh, vlastně problematický. Že nebude tedy s ním nebudou spolu, někdo spolupracovat a tak dále. Takže eh, je to apel na korektivní opatření. Velice často to nastane mm, spontánně. Ten subjekt přestane se chovat tak, jak se choval. Jedna věc, kterou mohu říci, že to je vlastně mm, přípravný krok. Rozhodne někdo jiný. A dále je to podmínka, tedy ta, ta možnost odvolání, konzultace. Tak je to prohlášeno za neplatné. Ko rozhodnutí, které nebylo přijato při, bezrespektování eh, práva konzultovat parlament. Děkujeme vám, pane Penero, za vaši prezentaci. Měla bych otázky na určité případy. Ten eh, bývalý panel, který byl pak sloučen s EDES. Kolik těch eh, Kolik těch lidí vyslechnete kvůli, kvůli eh, nesprávnému, nevhodnému chování? Kolik případů přibylo do databáze EDES v mezidobí? Parce que euh, le, la gestion de la base, ce n'est pas... Takže Řízení databáze není moje odpovědnost, na starosti to mají další kolegové. Je tady 31 doporučení, které jsme připravili. A my jsme začali fungovat na konci roku 2016, takže myslím, že vše se rozběhlo velice rychle. Pak eh, samozřejmě byla určitá pauza kvůli novému finančnímu nařízení. Ale takže těch doporučení máme 31. Mám k tomu tady celou složku. Asi to nemá smysl teď dohledávat, ale ve většině případů dochází k porušení smluvních podmínek, ale jsou tam i jiné případy, myslím šest případů tam bylo, kde jsme zaznamenali závažná pochybení. To je poměrně častý případ, když někdo poruší smlouvu, tak se vlastně dopustí závažného pochybení. Takže celkově 31 doporučení, většina z nich skončila konkrétním rozhodnutím, byť to někdy trvalo delší dobu, některé případy nakonec byly odloženy, protože nebyly shledány přípustnými. Někde zase dočené osoby stáhly své žádosti, takže 31 doporučení celkově a všechny z nich se zpracovávají. Já budu také pokračovat eh, ve francouzštině. Dobrý den. Pokud jde o včasné odhalování, tak eh, víte, že tam máme časovou lhůtu, je tam maximum jeden rok. Od roku 2016 jsme tedy začali dostávat případy vedlo to mnohdy k vyloučení subjektů. Celkově tedy během toho roku u všech těch případů Těch případů bylo zhruba 45, tak snad to odpovídá na vaši otázku. Ano, děkuji. Jsem ráda, že jste tady dnes všichni. ale ty informace, které jste nám teď uvedli, je to někde zdokumentováno, písemně podloženo? Ano, paní předsedkyně, říká pan Penera. Máme tady zprávu pro komisi a parlament ohledně podvodu, kde se uvádí, že pracovníci komise eh, zpracovali pracovní dokument a tak dále. Ano, v tomto dokumentu to je, je to z 21. července roku 2016, pak z 3. září roku 2018, to už je ta aktuální verze, za rok 2016 eh, nemáme dokument. Takže máme k dispozici přesné informace, včetně prostředků, které jsme použili, údaje jsou anonymizované ty informace k dispozici jsou. Také proběhla kontrola interních auditorů. Pro ně to bylo provozně trochu obtížné ehm, najít si způsoby, jak kontaktovat panel, takže my to budeme muset vyřešit. Eh, DG pro rozpočet pracuje v této věci velice dobře. Samozřejmě práce není u konce a my si to uvědomujeme. Víme, že někteří nerozumí tomu, proč je vše tak eh, zlouhavé, ale zkrátka ten systém je takto nastaven, byť doufám, že se změní a že lidé jak se pochopí, že dobře odvádíme svou práci. Jde o to, že rozhodnutí, které se nakonec vydá, je vlastně kopií předchozí práce, vychází z ní. A ke všemu máme eh, schované podklady a budou, můžou vám být k dispozici. Děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji za zmínku o tom pracovním dokumentu. Děkuji, že jste dnes dorazili. Jistě se nevidíme naposledy. Tím jsme se dostali na konec veřejného zasedání v rámci dnešního jednání, takže děkuji všem za účast a poprosím, aby všichni, kdo nemají možnost účastnit se za zasedání za zavřenými dveřmi,